A další bod na pořadu jednání eh, je zpráva pana Švába. Eh, porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. First, I would like to ask... bych chtěl požádat pana Švába o slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové. Nejprve mi dovolte na úvod poukázat na to, že velmi bych chtěl poděkovat eh, panu místopředsed, bych rád poděkoval panu místopředsede Almuňovi za spolupráci nejenom na tomto tématu, ale poděkuji i vám, paní komisařko, a my jako Evropský parlament vždy máme eh, zájem a byli jsme spokojeni s eh, konstruktivní spoluprácí s vámi a také bych chtěla panu, chtěl panu Kulkulasovi, který zde je za řecké předsednictví, poděkovat za jeho angažmá v této problematice. Nebylo by možné pro Evropský parlament nalézt nakonec řešení tohoto významného tématu soukromého řešení kartelových sporů, kdyby kolegyně a kolegové z nejrůznějších frakcí, pan Sanchez Presera za SAD, pan Epping za e KR, Olešmic liberálů a jeho předchůdkyně, co byla s jinou zpravodajkou Bas Eichhout a pana Rabka, kteří zde dnes nemohou být, společně s eh, předsedkyní výboru mm, táhli za jeden pro vás. Podařilo se nám využít, eh, nastolit to, že oběti kartelových dohod budou nyní moci své oprávněné nároky, protože se jim dostalo školy, škody, prosazovat tyto nároky u vnitrostátních soudů. A to je velice důležitý pokrok. A o to více, že zapadá do takové linie, kterou Evropský parlament eh, nastolil v roce 2010, eh, vžádal ji v 40. zprávě o evropské hospodářské politice a sice, abychom zakotvili na mnoha místech takovéto následné sledování situace a je zde celá řada eh, systémů kolektivních žalob inspirovaných USA, abychom tyto systémy vyloučili. A já bych rád eh, poděkoval kolegům z Evropského parlamentu, že se nám podařilo jít touto cestou, která zajistí to, že mnoho eh, věcí, které vidíme jako problémy v USA, nebyly přeneseny do Evropské unie a nemohou sem být přeneseny. Je tam celá řada prvků, které tam hrají roli a my jsme nejenom na výboru, ale i dohodou v prvním čtení jsme to jasně odmítli a postarali jsme se o to, aby evropský princip prosazování práva e, tou administrativní cestou e, byl většinově podpořen. Já za to děkuji. Vážení Domnívám se ale, že v celé řadě oblastí se nám podařilo také původní návrh eh, komise značně vylepšit. Jsem toho názoru, že vztah mezi článkem 12 a 13, tedy ta otázka, jaké e, privilegia má e, žalobce, ať je přímý nebo nepřímý odběratel kartelu, že Evropský parlament na rozumném místě správným způsobem Eh, to omezil riziko dvojité privilegizace přímého i nepřímého žalobce může, ale nemusí vést k tomu, že by nakonec bylo žalováno několika četně a několika četně by bylo možné žádat náhradu škody, ale to by bylo velké riziko pro Evropu jako hospodářský prostor, protože například USA jsou svědky toho, že podniky mají obrovské rezervy peníze na žaloby a méně investují do vědy a výzkumu. A v Evropě je tomu právě naopak a to je trend, který chceme udržet. A podařilo se nám to proto, že na konci jednání s radou v trialogu se nám podařilo získat potřebnou většinu. Za druhé, pane předsedo a dámy a pánové, se podařilo mechanismus eh, dobrovolného řešení eh, očkodného zakotvit v článku 17 a už se dostane ke konci projevu. Eh, tím dáváme žalobcům vhodný způsob, jak dostat nahrazenou škodu, aniž by museli podávat žalobu a další věci zmíním na konci. Děkuji. Děkuji, pane Švábe. A teď bych chtěl poprosit paní Malstrémovou aby se vyjadřila. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jménem eh, místo předsedy pana Almuny chci poděkovat panu Švábovi za práci, kterou odvedl, ale také panu Rabkajovi a také eh, eh, paní Bouls a také děkuji všem stínovým zpravodajům a všem těm, kdo se podíleli na práci na této velmi důležité směrnici a projevili konstruktivní přístup. Po velmi plodné spolupráci všech tří institucí komise se domnívá, že jsme dosáhli dosáhli velice uspokojivého výsledku. Zejména vítáme to, že budeme moci dnes eh, vlastně velmi eh, těsně před konce parlamentu tuto věc eh, schválit. Směrnice je popsána v tisku jako velice důležitým výsledkem v oblasti hospodářské soutěže. Eh, Místo předseda Almunia eh, byl na slyšení eh, před vámi a také bylo řečeno, že parlament bude velice zapojen do této práce a bylo tom také projednáno v rámci normálního postupu. Evropský soudní dvůr již před více než deseti lety poprvé eh, rozhodl, že oběť porušení předpisů má nárok na očkodnění. Viděli jsme relativně málo žalob a také některé neuspěly, protože tady nebyl právní lámec. Spotřebitelé a zejména malé podniky jen velmi málo kdy eh, dokázali získat očkodnění za utrpěnou škodu. A teď je tady velice důležitý text, který pomáhá občanům i podnikům účinně žádat o náhradu za škody, které utrpěli. Směrnice také eh, odstraňuje existující překážky. Eh, oběti takových činů mají lepší podmínky pro prosazení svých požadavků a eh, také jsou zde otázky břemena důkazu Současně směrnice také vyjasňuje vazbu mezi eh, veřejným a soukromým uplatněním eh, práva, zejména z hlediska přístupu k dokumentům, které jsou v rukách eh, příslušných orgánů pro hospodářskou soutěž. Text, o kterém budete zítra hlasovat, obsahuje také možnost pro podniky, aby spolupracovali s příslušnými orgány při řešení Mm, problémů. To je velice dobrá zpráva pro eh, obča, oběti takovýchto eh, činů. Komise se domnívá, že text je velmi vyvážený. Na jedné straně eh, bude pro žalující jednodušší dosáhnout svých práv a na druhé straně bude možné také zajistit efektivní uplatnění práva příslušnými orgány v oblasti hospodářské soutěže. A za to vám velice děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní komisařce a první řečnící je paní Galpeč, má tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážený pane zpravodaj, v současné době v celé řadě členských států Evropské e, unie panuje mnoho bariér pro malé a střední podniky které nemají možnost prosazovat práva, práva, která jsou porušována, když malé a střední podniky eh, mají nárok na náhradu škody v rámci porušování pravidel. A my tyto překážky musíme odstraňovat a to právě touto směrnicí činíme. Práce začala před devíti lety, je to dlouhá doba, ale pro dobrou práci potřebujeme hodně času a já doufám, že se nám podaří během tohoto legislativního období ještě tuto činnost ukončit. A ke pan kolega Andreas Schwab musel odvést mnoho práce, i když na ní měl málo času, pracoval velice přesně a velice dobře, za což mu zde chci poděkovat. Zvláště mu gratuluji a blahopřeji k tomu, že tento právní akt nám umožní aby poškození při zachování tradic evropského právního systému, ale formou, která nebude příliš regulována, budou náležitě moci prosazovat svoje práva a nároky na náhradu škody. To tedy znamená, že jsme celou tu právní oblast dobře pokryli, že jsme umožnili prosazování kolektivních práv a že jsme také zaručili eh, přístup k důkazům. Kromě toho bych rád zdůraznil, že tento návrh eh, vytváří rovnováhu mezi právy a povinnostmi eh, žalovaného a žalobce a že také brání zneužití v rámci případného soudního sporu. Nezajišťuje pouze sběr důkazu, ale jde také o to, že zabraňuje tomu, aby nedocházelo k přílišné regulaci. Jde o to, aby eh, těch sporů nebylo příliš. Je důležité že díky tomuto dokumentu byla vytvořena možnost vyřešit tyto spory dohodou. A kromě toho může orgán pro hospodářskou soutěž zohlednit eh, takový, takovéto vyrovnání dohodou. Eh, považuji za velmi důležité že je tu stanovená lhuta jednoho roku. Společně se nám podařilo dosáhnout úspěchu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jakožto zpravodaj za zelenou knihu o soukromých žalobách v případě porušení pravidel hospodářské soutěže, přijetí eh, před 17 lety určitého usnesení Evropského parlamentu tak mohu říci, že tedy situace se hodně změnila. Konečně tu máme opravdovou legislativní iniciativu, dosáhlo se dohody a chtěl bych tímto panu Švábovi, panu Ramkajovi a všem ostatním, kteří k tomu přispěli, poblahopřál. Směrnice posílí ochranu práv evropských občanů, navýší bezpečnost na úrovni vnitřního trhu. Je to milník v rámci politiky společenství protože se hodně pokročilo od římské smlouvy, nyní tedy jsou všechna pravidla demokratičtější a spravedlnější. Je to důležitý pilíř pro uh, předkládání také soukromých žalob. Je to důležité, protože to bude mít takový odrazující charakter, povede to k větší míře plnění pravidel a znovu se tedy uh, dosáhne rovnováhy. Uh, bude to spravedlnější, protože eh, zatím eh, se tolik ti, kteří poškozovali pravidla, nepronesledovali Nyní tu bude navíc ještě i ochrana těch obětí, protože obdrží odškodnění za nabité škody. A navíc je to poprvé, kdy parlament tu vystupuje jako spolulegislátor ve věci, jejichž cílem je tedy ochraňování politiky eh, práv eh, spotřebitelů. Víme, že na tom hodně zapracoval pan komisař Almonia, dostavil se i do výboru na slyšení a jsou tu otázky, které jsou velice úzce napojeny také na oblast soudnickou, soudnické pravomoci, jako je obhajoba základních práv evropských občanů. Hovoří se tu o hospodářské soutěži, snaží se tato směrnice hledat ještě ta prázdná místa, která dosud nebyla no, pokryta. Vychází se také z toho uznávaného principu, že je možné prostřednictvím žaloby obdržet odškodnění. Nicméně eh, neznamená to, že bude nějaká přehnaná míra očkodnění, ale spravedlivá. To znamená, že tento dosažený kompromis zajišťuje také přístup k důkazním prostředkům a že se tu nepostupuje, řekněme, nějak inkvizičně, nespravedlně, arbitrážně. Ty veřejné i soukromé žaloby mají jasně stanovená pravidla, stanovení přístupu do archivu, jsou tu také stanoveny určité hodnoty a také pravidla pro vyplácení očkodnění prostřednictvím eh, dohody mezi vzájemnými stranami. A pak se tu hovoří také o těch programech schovývavosti, jsou to také, je to také určitá míra ochrany těch, kteří jsou kryty těmito programy a příslušná tedy pravidla a jasně stanovené, jasně stanovené také podniky pro malé a střední podniky. Jsou tu také i e, jasná pravidla pro to přenešení navýšených cen a také je tu vyřešena otázka důkazního břemene. E, pak e, je to jedna věc, která mne trošku mrzí, je to ta otázka kolektivního předkládání e, žalob, která to nebyla ještě úplně vyřešena. Nicméně i tak je dobré uznat, že za těch deset let se pokročila a já tímto děkuji všem, kteří se tedy zasloužili o toto, kteří se mnou spolupracovali. Musím říct, že tedy je to uspokojivé, že se nám podařilo v Evropě vybudovat prostor důvěry, který povede k ještě většímu pokroku. Děkuji a nyní pan Eichhardt voorzitter eh, dit is eigenlijk weer een typisch. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že to je typicky evropské téma. Nemám pravdu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 je to téma velmi důležité, protože je to boj proti kartelům, což je důležité pro spotřebitele, pro malé a střední podniky v Evropě. A je velmi důležité, abychom se díky tomuto eh, zákonu konečně postarali o to, že spotřebitelé a malé a střední podniky eh, snáze získají náhradu škody, pokud utrpí škodu v důsledku kartelů. To je něco, co je důležité pro každého. A proto tedy děkuji panu zpravodaji, panu panu Švábovi eh, za eh, tento dokument. Vedli jsme velmi živé debaty. Musím říci, že ten proces byl konstruktivní, že jsme našli dobré kompromisy. To znamená, že vám děkuji, pane Švábe, za skvělou spolupráci. Eh, po celou dobu. Myslím si, že právě tímto způsobem mají legislativní dokumenty vznikat. Děkuji také všem stínovým zpravodajům, protože díky naší spolupráci vznikl legislativní dokument, který chrání spotřebitela malé a střední podniky. Eh, samozřejmě, že musíme eh, myslet také na eh, oznamovatele. Musíme zaručit jejich práva tak, aby k tomu oznamování kartelu dosaházelo častěji. celá ta situace se musí zlepšit tak aby to bylo transparentnější. Já si myslím, že eh, je to dobrý legislativní rámec, jsem spokojen s výsledkem. Samozřejmě, že bychom mohli dosáhnout ještě eh, více, pokud jde o kolektivní náhradu škody a tak dále. Nicméně mám pocit, že je to nepochybně dobrý první krok správným směrem a doufám, že v dalším legislativním období společně s panem Švábem dospějeme k dalším krokům. Děkuji a nyní má slovo paní Tomašič u potpunosti podržávám ovaj prijedlog jer jsou ciljevi. Děkuji, já naprosto podporuji tento návrh protože jeho témata jsou naprosto zásadní pro vytvoření opravdového volného trhu, což byl jeden z těchto důvodů vytvoření eh, tohoto společenství. Nicméně třeba naplnit tyto cíle a zajistit, aby tato směrnice byla řádně implementována. Potřebujeme nezávislé, efektivní soudnictví v členských státech, ale také spravedlivé podnikatelské prostředí, kde porušování práv hospodářské soutěže nebudou běžnou praxi, ale incidenty trestanými. Já vím, že v některých členských státech tyto předpoklady ještě nejsou naplněny, takže doufám, že tato dobrá směrnice nezůstane jenom nějakým pouhým kusem papíru. Má země jednou z těch zemí, kde tedy zatím větší podniky často ničí ty menší podniky prostřednictvím nekalých praktik. Je to v podstatě to, že i samotní politici takto napomáhají velkým podnikům. Soudnická reforma je naprosto zásadní pro boj proti korupci. Musí přinést jasné výsledky a trh by měl eh, nebo politika by neměla podporovat neférová pravidla a hospodářské soutěže. Někde začít musíme. Děkuji. And, uh, see... Děkuji a paní Andersdotter není přítomná a nyní tedy můžeme zahájit postup ke HDI. Prvním řečníkem je pan Kel. Uh, Děkuji, pane předsedo a dovolte mi, abych pochválil pana komisaře Almuniu a i také další komisaře za jejich práci během posledních pěti let. Nemyslím si, že bychom je měli chválit příliš často. Na druhou stranu eh, tady si to zaslouží. Rád bych pochválil také pana zpravodaje, pana Švábe, Švába. Musíme zajistit, že se bude na této oblasti dále pracovat, protože to je věc, která je velmi důležitá. To především pokud jde o právo hospodářské soutěže. Samozřejmě, že mnoho lidí se právem domnívá, že dochází k nespravedlnostem, a někteří nevědí, co s tou nespravedlností mají dělat. To znamená, že díky tomuto nástroji budou mít možnost ty situace řešit, ať už soudně nebo mimo soudně, a budou moci dospět ke spravedlnosti. Děkuji. A nyní má slovo pan Stolojan. Děkuji, pane předsedo. Toto je velmi důležitá zpráva a proto bych chtěl blahopřát všem, kteří přispěli k této zprávě a přitom zdůraznit dvě záležitosti. Za prvé, jde o velmi intenzivní spolupráci mezi komisí a dozatím gány je nutné prosadit eh, takovouto lepší spolupráci, aby v praxi eh, bylo možné pronásledovat nedodržování eh, právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, v oblasti energetiky, například v oblasti plynu a zemního plynu. Členské, určité členské státy eh, nemají eh, žádnou soutěž a komise společně s Mezinárodním měnovým fondem by měli hospodářskou soutěž eh, více podpořit, ale destrze je mnohem horší. Děkuji. Děkuji, kolego Stoliane. Tím končíme spontánní příspěvky poslanců a slovo má paní komisařka Malmströmová. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem za tuto krátkou, ale velice objasňující rozpravu a chtěla bych také předat tato vaše slova panu místopředsedu Almoniovi, který se bohužel nemohl zúčastnit. Tento konečně dohodnutý eh, text je velice důležitý pro občany, kteří byli poškozeni. Je to důležité pro společnosti i pro soukromé občany, kteří konečně budou moci podávat žaloby. A navíc bude tu právo na kompenzaci, které se bude uplatňovat pro oběti, které opravdu byly poškozeny, i ty, které byly poškozeny nepřímo přímo, protože se nacházely až na dolním konci toho dodávacího řetězce. To je důležité pro malé a střední podniky. Opravdu je důležité, aby se zajistilo plné a spravedlivé očkodnění ehm, mělo by se vyhýbat multiplikaci těchto odškodnění pro jedno a to samé porušení. Zároveň se tu hovoří o interakci mezi veřejností a prosazování řádných pravidel hospodářské soutěže, které je třeba zajistit efektivita takového, mm, takových postupů, jako třeba programy schovivosti, to je tu posíleno, také otázka transparentnosti a uznávání zásadních a základních práv. Tímto bych chtěla ještě jednou, pane předsedo, poděkovat zejména panu zpravodaji Švábovi i spoluzpravodajům jako panu Rabkej, paní Bols a všem za výtečnou práci. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji paní komisařko Malmströmová a na závěr této debaty dostane slovo ještě jednou pravodaje na dvě minuty. Nejdříve srdečně děkuji, pane předsedo, za to potěšení, že se zde setkáme. Pan komisař Almunia zde není a proto jsem velmi rád, že jste zde právě eh, vy. Děkuji a jsem potěšen tím poděkováním, ale jde o věc takovou. Eh, panu Sanchezovi srdečně ještě jednou děkuji za to, že konstruktivně a přátelsky spolupracoval a právě v této oblasti mi bude scházet. Totež platí také také pro slova pana Kouta a schází mi zde liberálové. Ale paní komisařko, je zde jeden bod v této směrnici, v jehož posouzení mám určité právně politické pochybnosti. Eh, rozhodnutí většinové eh, znamená, že eh, korunní svědek musí zůstat privilegovaný, ale já se domnívám, že to nám nepomůže že v ochraně eh, spotřebitelů. Potom eh, je dosaženo určitého narovnání, ale je zde určité nebezpečí. Jehož smysl mi dnes není zcela jasný. Vím, že Evropská komise se velkým tlakem se snažila tento článek 11 ještě přepracovat. víme, že v mnohých členských státech je mnoho překážek eh, a některé se zase těch těšili na to, že korunního světka konečně prosadí, ale jde o to, zda je zde dostatečný hospodářský objem a nikoliv dostatek dostatečný, eh, dostatečný počet eh, korunních eh, svědků. Již bylo řečeno, že budeme mít ještě mnoho času v následujících letech podívat se na to, jak to, mm, se to vyvine. Co mě velmi těší, je to, že se nám podařilo zabránit phishing expeditions a také zajistit bezpečné prostředí pro naše podniky a lepší podmínky pro žalobce i spotřebitelé. Takže doufám, že Evropský parlament parlament bude eh, jednohlasně souhlasit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane kolego. Rozprava je tímto ukončena. Hlasování bude zítra ve 12 hodin. Další bod je zpráva paní Kraca Cagaropulo ohledně evropských fondů dlouhodobých investic. Dnes večer jsme eh, pracovali dost svižně a pravděpodobně